měli dostatečný přístup k rámcovému programu. Proto se budeme snažit jim usnadnit přístup k rámcovým podmínkám a k financování v rámci rámcového programu. Děkuji. Děkuji. A tím se tedy dostáváme ke konci této debaty a se značným spožděním přistoupíme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. A to je posílení OBSE, úloha Evropské unie. Prvním řečníkem jménem vysoké představitelky a místo předsedkyně komise bude pan Častel. Děkuji. Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové poslanci, je mi velkou ctí, že dnes mohu promluvit jménem vysoké představitelky paní ashtonové Víte, že za tři týdny eh, se eh, sejdou hlavy eh, představitelé 56 smluvních států. Eh, je to 50 let po Helsinské konvenci a 11 let od summitu v Istanbulu. Je to velmi důležitá událost. Eh, OS, eh, OBSE hledá svou novou dynamiku. V mnoha členských státech se vyskytují různé názory, některé konflikty z doby studené války ještě nezanikly. Dochází k situacím, které ohrožují důvěryhodnost. Byli jsme vyzváni k tomu, abychom reformovali evropské bezpečnostní struktury. Bylo také řečeno, že je potřeba posílit dialog v rámci OBSE. Neměli bychom ale vyloučit ani další bezpečnostní e, formy a měli bychom znovu vybudovat důvěryhodnost. Evropská unie v celém procesu hrála velmi důležitou roli. To jsme zúraznili a to zdůraznil i můj předřečník. Konference v Astaně připravila dokument závěrečný, který by měl být předložen eh, představitelům státu a vlád. Eh, měly by tam být upevněny eh, normy a zásady společné bezpečnostní a zahraniční politiky, měly by tam být vyzvěženy priority a měly by tam být zdůrazněny také důležité součásti pro Evropskou unii, tedy akční plán, který bude závazný pro všechny občany. Cílem Evropské unie je eh, zřídit nové základy společné zahraničně bezpečnostní politiky eh, v celém euroatlantickém, ale i azijském regionu. Eh, to celé by se mělo stát prostorem, kde budou občané svobodně žít, kde se budou spory řešit mírovou cestou a kde budeme vzájemně uznávat normy, zásady a závazky společné zahraničně bezpečnostní politiky. To je cíl, eh, který si musíme stanovit, který musíme dodržovat a měli bychom se u toho držet toho akčního plánu. Eh, globální a kooperativní eh, styl OBSE, abychom ho zachovali, musí se v akčním plánu odrazit ty tři hlavní dimenze, tak jak se to objevuje v tom textu, který máme před sebou. Eh, Evropa na Radě ministrů zahraničí eh, v červenci tohoto roku to potvrdila eh, Důležitá je modernizace dokumentu z Víně. Musíme pracovat na opatření, která budou vytvářet důvěru. Ehm, některé členské státy se eh, na tom účastní velmi aktivně. No a dále ke konvenčním eh, ozbrojeným silám. Tam to je také důležitá otázka a představitelé státu a vlád musí pracovat na tom, abychom to uvedli v praxi. No a dále zde ty tři dimenze ty musíme posílit proto, aby OBSE eh, lépe eh, pracovala na krizovém mechanismu a lépe ochraňovala. Konkrétní návrhy Evropské unie a partnerů, ty již máme před sebou. Vytvoření eh, tohoto společenství je důležité, abychom dobře vy, eh, vyřešili Podněstří na Horní Karabach a další otázky. To jsou otázky, které máme na pořadu dne denně. Jinak ohrozíme důvěryhodnost. OBSE musí ukázat, že jsme schopni řešit konflikty mírovou cestou. A tuto vůli musíme podložit také určitým eh, postupem a plánem. Eh, Unie se také musí dívat do budoucnu, musíme se postavit novým výzvám, které jsou transnacionální. A to společně s ostatními nadnárodními organizacemi. Všichni znáte tyto hrozby, nemusím je zde uvádět. Evropská unie by chtěla, aby byla vyřešena otázka energetické bezpečnosti. A aby byla vnímána jako důležitý prvek při řešení konfliktu, Musíme také dát novou dynamiku otázkám životního prostředí, musíme zachovat dobrou zprávu a transparentnost. Důležitá je také energetická bezpečnost a její ohrožení klimatickými změnami. Další hesla lidská zpráva, práva státní, právní stát, to jsou základní principy o které se opírá toto společenství, ale nestačí na nich eh, je zachovat a trvat na nich, ale musíme je posílit a opravdu uvádět v praxi. Představitelé států a vlád se těmito otázkami budou zabývat, budou se zabývat lepší implementací těchto principů. Evropská unie přisuzuje velkou roli lidské dimenzi celého problému. My všichni občané a státy musíme žít spolu. Evropská unie proto trvá na svobodě tisku a na významu eh, svobodných voleb v oblasti OBSE. Demokracie a lidská práva, ta musí být posílena a rovněž musíme zaručit autonomie jednotlivých států. Musíme rovněž poskytnout potřebné prostředky pro to, aby se vysoká představitelka mohla zasazovat o svobodu tisku. Děkuji. A nyní dám slovo těm poslancům, kteří budou mluvit jménem svých politických frakcí, nejprve tedy jménem EPP, pan Andřej Křip, má dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Obdrželi jsme informace ze strany paní vysoké představitelky a jejího zástupce. Na druhou stranu máme návrh usnesení, který byl připraven panem Roučkem. Celý proces eh, nám dal nový impuls Obce by se mohla stát cenou institucí, co se týče řešení regionálních konfliktů, eh, sporů etnických menšin a demokratizačních procesů v členských státech. Musíme zachovat vyváženost mezi třemi pilíři. Politickým, vojenským pilířem, ekonomickým a ekologickým a lidským pilířem. Tradiční chápání bezpečnosti eh, skrzevá hrubou sílu, to znamená vojenskou sílu, je velice významné právě tak jako ekonomická, sociální a potravinová bezpečnost. Obse by mělo dělat více v těchto oblastech. Pomocí pozorovatelů voleb si vedla ODHE e velice dobře na eh, posílení demokratizačního úsilí. To je činnost, která skutečně stojí za podporu. Dobrá práce obse ale nekončí jenom u mediátorů. OPSE je organizací, která státům umožňuje zazářit, když se dostanou do předsednického křesla. Ku příkladu úloha Kazachstánu během současné krize v Kyrgyzstánu a nebo jeho mediační úsilí mezi Turkmenistánem a Uzbekistánem je velice cená. Prosincový summit eh, v Alma-Atě by měl pomoci schválením budoucí charty obse. Chci podpořit návrh usnesení pana Roučka. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní místopředseda Libor Rouček bude dalším řečníkem. Máte tři minuty, pane místopředsedo. Děkuji, pane předsedo. V letošním roce si připomínáme 35. výročí Helsinského závěrečného aktu. Helsinský proces přispěl

Děkuji. A nyní jménem socialistů a demokratů. Jejich představitele jsme teď vyslechli a nyní zástupce skupiny ALDE dvě minuty. Paní Aněli Jatemaky. Děkuji, pane předsedo. OPSE byla vždy významnou organizací, váženou organizací a potřebujeme ji v současné době tak jako v minulosti. OPSE je v současné době často organizací, která se odváží přistoupit do krizových oblastí, když jiné organizace se toho neodváží. To znamená, že my obce potřebujeme, my ji potřebujeme ve střední Asii potřebujeme podporu pro policejní operace, potřebujeme ji, abychom zastavili obchod s drogami a zajistili hranice. O humanitární činnosti obse jsou také jedinečné. Jako součást humanitárního košíku jejich činností jsme viděli nové metody, jak bojovat s obchodem s lidmi, a viděli jsme také, jak se posiluje kapacita mladých států. Evropská unie se stále více zaměřuje na policejní operace, včetně používání paramilitárních sil. Evropská unie je také aktivní v oblasti rozvíjení spolupráce. obce se stala důležitým pojítkem mezi životním prostředím a bezpečností. My se z toho musíme poučit. A v našich operacích bychom měli vidět v obse vzor. Obse je většinou v terénu před námi, mají více zkušeností, mají odborníky, a síla obse závisí na vůli členských států. EU s ní spolupracujeme a musíme si vážit toho, co dělá. Děkuji. A nyní pan Bytykofr za zelené. Děkuji, pane předsedající. Pan ministr Šastel na začátku řekl, že OBSE hledá novou dynamiku. Tento parlament by chtěl přispět k tomu, aby tuto dynamiku také skutečně našla. Návrh usnesení, který máme k dispozici a který byl vypracován pod vedením pana místopředsedy, to jasně formuluje a je to podpořeno širokou většinou parlamentu. Formuluje velice progresivní postoj vůči roli OBSE. Potřebujeme jaksi nový život, nového ducha, a ten se má dostat do organizace z různých stran. Tak například návrhy amerického eh, viceprezidenta sehrály jistě velmi pozitivní úlohu, ale my nyní potřebujeme jasnější definici cílů eh, těch procesů. To je důležité pro summit, který nadchází. Všechny tři rozměry OBSE je třeba posílit, zejména kancelář pro demokracii a lidská práva. Potřebujeme ale také nové kroky a já si myslím, že to je právě to hodnotné na návrhu usnesení. Například je v něm otázka, proč eh, zda by nebylo možné, aby v budoucnosti Evropská unie v rámci své vlastní společné bezpečnostní a obrané politiky nemohla přejímat mise pod mandátem OBSE. Bylo by to bývalo velmi pozitivní, například příběh Kyrgyzstánu, kdybychom tuto možnost měli a kdybychom tehdy mohli podniknout něco společně s našimi ruskými partnery. A navíc, a pan místo předseda Ručes na to již poukázal, Máme zde jistý návrh, který se týká procesu z Korfu, abychom vypracovali společnou bezpečnostní chartu v oblasti OBSE. Myslím si, že to je dobrá odpověď na podněty ze strany ruské strany, které šly směrem nové diskuze s společné bezpečnosti v euroatlantickém prostoru. Jsem přesvědčen o tom, že OBSE budeme i nadále nutně potřebovat pro společnou euroatlantickou bezpečnostní architekturu a já doufám, že se nám to úspěšně podaří. Děkuji. Děkuji vám rovněž a nyní má slovo pan Tanok za skupinu ECR. Pane komisaři OBSE sehrává důležitou úlohu v propagaci míru a stabilitu, stability v Evropě. E, to, že Amerika, Rusko a řada středoazijských zemí jsou jejími členy, jí e, propůjčuje důvěryhodnost a působnost od Vancouveru do Vladivostoku, jak to o sobě obse říká. Eh, OBSE také vlastně si skoro uzurpuje Radu Evropy jako nejrelevantnější fórum pro debaty o eh, demokracii a také podporuje monitoring eh, voleb a řeší otázky lidských práv a právní státy. A její terénní mise v Gruzii a Moldavsku přispívají ke stabilizaci společností, které byly tra traumatizovány nedávnými konflikty. To, že Kazachstán je v čele OBSE, eh, jí pomohlo eh, zdůraznit profil a zaměřit se více na střední Evropu, zvláště v boji proti mezinárodnímu terorismu. Eh, existuje řada možností, jak využít náš vztah s obse, ale když eh, ustavujeme toho, toto partnerství, doufám, že vysoká představitelská se bude, se bude snažit zabránit dublování eh, tohoto úsilí a eh, zbytečnému vyhazování peněz daněných poplatníků v této době. Měla by se také zaměřit na spolupráci i s NATEM v partnerství pro mír. A chci také zavrhnout, aby tyto dvě organizace, Rada Evropy a OPSE, by mohly zvážit spojení. To by mohlo ušetřit spoustu peněz. Děkuji kolego, a chci vás poprosit, abyste skutečně eh, se drželi svého, eh, svého eh, přiděleného času. Máme tlumočníky pouze do půlnoci. Pan Schulz, minuta. Děkuji, pane předsedající. Moje skupina vítá, že se Evropský parlament opět zásadně zabývá tématem obce a že tím přispívá k plnění cílům, na kterých jsme se shodli v Helsinkách a odpovídá tak na otázky, které jsme si položili. vaše slova, pane mm, předsedající, ukazují, že obce a Evropská unie jsou partnery, kteří řeší mnohovrstevné problémy v Evropě a to za vlastních kompetencí a s tím, že přináší své vlastní zkušenosti. po a staně jsou pro mě důležité dva aspekty, které chci zdůraznit. My v Evropě potřebujeme opět společný hlad, hlas o e, společné bezpečnostní politice e, v kontinentě, který je větší než jen Evropská unie. A korský proces nám umožňuje perspektivu strukturované diskuze a měl by ve členských státech probíhat tak, že na konci dospějeme ke konkrétním výsledkům v oblastech odzbrojování a jiných. Eh, Evropská unie a OBSE se potřebují vzájemně a potřebují zajistit otázky ochrany životního prostředí a energetické bezpečnosti, a to ve formě posílené strukturované spolupráce. Dalším řečníkem je paní Medelčeva. Eh, vážený pane předsedo, vážení kolegové, já chci ve svém vystoupení potrhnout ústřední úlohu eh, pozorovatelských misí voleb, eh, a to se týká našich misí i misí OPSE a také globálně posílení našich vnějších věcí a zaměření se na politická a lidská práva. To je součást základních hodnot Evropské unie. Zaručením integrity volebního procesu jako základní podmínky důvěryhodnosti zahraniční zahraničních věcí Evropské unie. Když Evropská unie vysílá své pozorovatelské mise, tak by měla spolupracovat této oblasti s obse. Proto si myslím, že založení uh, uh, zahraničních věcí a bezpečnostní politiky vyžaduje spolupráci s obse a i na pozorovatel, a měli bychom s nimi spolupracovat na pozorovatelských misích, abychom zbytečně nedomluvali naše úsilí. Tato spolupráce musí tedy se odehrávat před, během a po volbách, protože ty mise musí být dobře eh, eh, připraveny, dobře fungují a dobře se hodnotí. Chci také připomenout význam Evropského parlamentu v tom všem. Zástupci evropských občanů, kteří jsou demokraticky a přímo voleni, by měli mít, mít schopnost eh, sledovat také dobrý průběh voleb za hranicemi Evropy a to je důležité pro Ne? Konečně Evropská bezpečnostní charta si uvědomuje význam ekologické a ekonomické dimenze a stabilita na tom často záleží. Proto bychom měli více propagovat ehm, odborné poznatky obse a Evropského parlamentu v této oblasti a využít těchto hodnot více Eh, v té ekonomické a ekologické oblasti, protože to zaručí úspěch našich společných misí. Také bychom měli posílit ty mise pomocí lepší spolupráce mezi EU a OPSE a měli bychom také vysílat poslance Evropského parlamentu do terénu, protože to pomůže posílit naši zahraniční politiku a tím také budeme lépe splňovat cíle lisabonské politiky. Děkuji. A dalším uh, řečníkem je Čabata Tabajdy dvě minuty. Pane předsedo, rád, rád, bych, rád bych poděkoval vaší iniciativě, poblahopřál vaší iniciativě. My všichni víme, že v Evropě je nejdůležitější organizací samozřejmě Evropská unie, ale v řadě oblastí je to Rada Evropy a i OBSE. Tyto dvě organizace mají tak obrovsky bohaté zkušenosti v řešení třeba etnických konfliktů a e, zajišťování e, humanitární bezpečnosti, že bychom měli posilovat humanitární bezpečnost v rámci EU také. Jaká je přidaná hodnota obse? Já už jsem se zmínil o těch etnických konfliktech a o skutečnosti, že obse má vysokého komisaře pro národní menšiny, který funguje jako mediátor v těchto konfliktech pravidelně, zatímco Evropská unie nemá vlastní systém pro ochranu etnických menšin a slovo menšina se teprve nedávno objevilo v Lisabonské smlouvě a to máme několik zamrzlých eh, konfliktů eh, v Evropě a některé tyto zamrzlé konflikty jsou eh, konflikty etnické. Proto Evropská unie musí vycházet ze zkušeností obce. Co se týče Říma, Eh, co se, promiňte, co se týče Romů, i tady eh, je obse průkopníkem při řešení řady problémů a já vás chci upozornit na tyto programy, které obse eh, realizuje a když budete přemýšlet o dalších programech pro Romy, měli byste vzít v úvahu zkušenosti obse. A také Kodaňská deklarace z roku 1990 o autonomii menšin. A konečně poznámka týkající se svobody médií. Když nasloucháte zástupci obse, který odpovídá za svobodu médií, tak eh, tento zástupce mluví mnohem otevřeněji o porušeních svobody médií v členských státech. Proto podporuji užší spolupráci mezi námi a obse, protože by to i pro nás bylo dobré. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Hauto. Děkuji, pane předsedo. Já chci podpořit to, co řekl kolega Bitykolo o potřebě zajistit vyváženost mezi těmi třemi dimenzemi OBSE a chci se také zmínit o tom, že musíme hájit tu lidskou dimenzi. Pane předsedo, jsem velice ráda, že vaše zpráva bere v úvahu i skutečnost, že uh, úřadující předsednická země Kazachstán musí sama vyžadovat a respektovat základní hodnoty a lidská práva obce, před eh, summitem v Astaně víme, že ta situace zdaleka není uspokojivá. Na místě existuje, eh, dochází k řadě porušení lidských práv, příšerné podmínky ve vězení a tak dále. S velikou radostí také čtu ve vaší zprávě poznámku, že i Evropský parlament musí být aktivnější v této lidské dimenzi. Je to pozorhodný úspěch, že občanská společnost se může plně účastnit a my musíme eh, podporovat i ty paralelní události, které občanská společnost paralelně zorganizuje. Eh, summit v Astaně by se neměl stát jenom takovým cvičením pro Kazachstán. Já vám děkuji, říká předseda. A dalším řečníkem je pan Migalský. Minutu. Eh, chtěl já eh, oceňuji vaše znalosti po, polštiny. Rád bych řekl, že my jako Evropská unie musíme posílit roli obce, zvláště v oblastech, kde jsou naše zájmy, tedy v Podněstří, v Gruzii, anebo při plnění těch eh, šesti bodů toho plánu pana prezidenta Sarkozyho. Eh, Tyto oblasti musíme posílit také v otázkách, které zmínila paní Hautala, tím myslím ty, ta lidská práva. Ale nesmíme zapomínat také na tom, že Evropská unie jako taková je určitým organismem a naše spolupráce s obce by se neměla řídit pouze podle rozhodnutí obse. V obse jsou i neevropští členové. Pokud eh, tuto spolupráci eh, budeme akceptovat stoprocentně, tak by to pro nás jako pro Evropskou unii bylo kontraproduktivní. Znamená to tedy, že musíme spolupráci posílit, ale měli bychom být dvě zvláštní separátní organizace. Díky a dalším řečníkem je pan Šogo Čaba az Európai Biztonsági és Együttműködési Szerv... Děkuji, pane předsedo. Od té doby, co OBSE vzniklo, tak e, považovalo za svůj primární úkol e, poskytnout včasné varování a zabránit eventuálním konfliktům. Institucionální struktura eh, Vysokého komisaře pro eh, národní menšiny má konkrétní úkol. Musí zabránit vzniku eh, napětí mezi většinovou a menšinovou společností. Aspoň angličané tomu říkají diplomacie včasného varování i když eh, v Evropské unii to jsou především instituce, které mají garantovat řešení těchto konfliktů, instituce jako je obce, obce může také sehrávat důležitou úlohu. Ku příkladu jde o zavedení zákona o oficiálních eh, jazycích Eh, na Slovensku, kdy se komisař eh, pokusil o mediaci mezi stranami. Bohužel tato mediace nebyla úspěšná a tento zákon i nadále je zdrojem tenzí. Proč? Protože je diskriminační a porušuje řadu mezinárodních dohod. Tak, jak už eh, uzavřela jak už rozhodla Benátská komise. Eh, možná by se podařilo najít řešení, kdyby eh, velice důležitý úřad vysoké komisařky se snažil eh, najít skutečný zdroj tohoto, tohoto napětí. Děkuji. A nyní postup Catch the Eye a já vidím pana Higince. Děkuji, pane předsedo. Slyšíme, že OBSE má propagovat lidská práva a Eh, eh, svobodu médií. Pane, pane, paní Šastel, můžete nám říci, jak je možné, že Kazachstán může letos stát v čele OBSE a jak to, že eh, ten eh, summit v Astaně v prosinci má být tak prestižní? Uvědomujete si, že politická práva v Kazachstánu jsou cynicky potlačována, média nejsou svobodná a lidská práva jsou zcela běžně eh, porušována, že sociální aktivisté jsou bez obvinění vězněni. Naše del- na delegaci v Kazachstánu v září jsem byl svědkem co nejbrutálnějšího zacházení ve vězeních. A před pouhými dvěma týdny předseda předseda komise eh, Barroso, ale eh, přivítal eh, slavnostně člověka, který je za to všechno odpovědný, prezidenta a bez jakéhokoliv slova kritiky. Jde jenom o smlouvy kvůli ropě a plynu. Máte-li skute, berte skutečně vážně podporu eh, statečných bojovníků za lidská práva v Kazachstánu. Nemůžete toto tolerovat. Děkuji a nyní dám slovo eh, panu Šastel eh, jménem baronky Ashton, aby odpověděl na tyto otázky. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve bych eh, vám chtěl, chtěl poděkovat za kvalitu této rozpravy. Já samozřejmě zpravím paní Eštonovou o vašich podnětech, zejména toho, co se týkalo racionalizace prostředků a eh, fungování její nové diplomatické služby a také to téma spolupráce. Nebudu opakovat to, co jsem řekl již na začátku tam jsem již hovořil o některých důležitých tématech. Zejména bych chtěl něco podotknout k otázce lidských práv v Kazastánu. Právem to zde mnozí poslanci zmínili, protože pro Evropskou unii je to velice důležitá věc. A v rámci každé schůzky zástupci kazašské vlády my toto téma opakujeme. Opakujeme, že je důležité, aby pokročili v oblasti politických a sociálních práv a vždy zmiňujeme i demokratizaci. Rovněž při návštěvě prezidenta Nazarbayev zde jsme o tom hovořili. A na závěr bych chtěl již pouze říci, že summit v Astaně ke kterému dojde pod vedení kazašské vlády, nám poskytne možnost mít společnou bezpečnostní zónu od Vancouveru do Vladivostoku a dokončit je přesně, jak to již řekl pan místopředseda Rouček. Jsme rádi, že parlament eh, jasně uznává priority Evropské unie a podporuje je. My potřebujeme tuto podporu z vaší strany tak, abychom mohli se zasazovat o lidskou důstojnost, o svobodné volby, a o potírání hrozeb a také o harmonický hospodářský vývoj a také o vývoj v oblasti ekologické. My doufáme, že v Astaně se nám podaří dosáhnout úspěchu a Evropská unie je ochotna se čelit své odpovědnosti. Děkuji. Tím je ukončena rozprava. A o usnesení budeme hlasovat zítra. A nyní postoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je